Liebe Kolleginnen und Milé kolegyně a milí kolegové, prosím, usaďte se. Ich darf alle ganz herzlich srdečně Srdečně vás zde všechny vítám a na poslední schůzi výboru pro rozpočet v tomto roce v Bruselu. Předseda výboru pro rozpočet zde být nemůže a proto tuto schůzi povedu já. Předseda výboru ovšem eh, již má první sdělení, a totiž, že 2. prosince a 17. prosince se nebude konat schůze výboru pro rozpočet. Proto tady říkám, toto je poslední schůze výboru pro rozpočet v tomto roce zde v Bruselu. Je možné, pokud to bude skutečně velmi potřeba, že bychom mohli mít ještě jednu schůzi krátkou 9. prosince ve Štrasburku, ale pouze v případě, že to bude skutečně nezbytné, jinak v tomto roce se již scházet nebudeme. Naše schůze je vysílána na internetu, tedy vše to, co zde řekneme a říkáme, se vysílá do celého světa a celý svět nás může poslouchat. Poslední implementační čísla a čísla, které se týkají které tedy hrozných závazků, je možné čerpat, pokud máte zájem. Je to tedy velice brzký okamžik, když si myslím, že většina z kolegů budou rádi, že se nám minulý týden podařilo přijmout jak víceletý rámec, tak rozpočet na rok 2014, tedy přijmout na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich... Nevím to zcela přesně, ale slyšela jsem, že nás navštívila skupina polských novinářů, že jsou zde ve sále Jan Koslovský, a jsou na návštěvě, navštěvují Jana Koslovského. Já nevím, zda se již dostavili, ale rozhodně je zde srdečně vítám, ať jsou momentálně kdekoliv. Aha, to jsou ti dva. To je z toho, když člověk pro samé stromy nevidí les. Takže prosím, tady jsou. Takže já vás zde srdečně vítám a filmujte, rozhodně filmujte. Co se týče zápisu z poslední schůzí, tedy ze schůze z 5. listopadu 18. října, tak tady zde bude postupovat jako vždy, tedy pokud nikdo nemá žádnou námitku do konce schůze, tak tyto zápisy budou platit za schválené. Pokud někdo nějakou námitku vznese, tak tedy prosím, aby mi to sdělil. Zápisy, zápis ze 14. listopadu ještě není hotový, ale k dispozici bude brzy. Jak jste viděli, nejdříve budeme hlasovat. Doufám, že všichni, až tady na jednoho, sebou mají svou hlasovací kartu. Ale jsme tady skupina, která je přehledná, takže pokud by tady bylo více členů bez hlasovací karty, tak to nebude problém a budeme to moci spočítat. Začněme tedy hlasováním a začněme bodem číslo 8. Tedy je to bod číslo 8 na našem pořadu jednání, jde o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizace. Týká se to Festasu v Dánsku. Spravodajem je Jan Kozlovsky. Nyní budeme hlasovat. Bylo předloženo devět pozměňovacích návrhů. Můžeme hlasovat o těch prvních pěti en blok. Všechny to jsou návrhy z výboru Ample. Dobrá, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to tedy takto přijato. Dále pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? To budeme muset ověřit. To je tedy již druhý člen bez hlasovací karty. Dobrá, bereme to na vědomí. Je možné vidět, jak hlasuje. Hlasovali všichni? Čtrnáct pro, dvanáct proti, schváleno. Ivajlo a Richard, ty byli proti, ty nebyli pro. On je proti. Já vím, že je proti. Pozměňovací návrh číslo 7 a číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat elektronicky o celé zprávě.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 téměř by se mi chtělo říct opět notky. tentokrát ve Finsku. Spravodajem je Juan Naranjo Escobar. Máme zde sedm pozměňovacích návrhů z výboru EMPL. Můžeme o nich hlasovat společně unblock, ne? O kterých ne? O trojce ne, dobrá. Takže budeme hlasovat jednotlivě, tedy jednička, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Dvojka pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Trojka, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Čtyřka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Šestka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Sedmička, kdo je pro? Kdo, je, kdo se zdržel? A kdo je proti? Ano, takto. Schváleno. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je pro? Tady osmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Ještě chybí jeden člen či členka. Ne? Dobrá, takže 25 pro, 3 proti. Tímto to bylo schváleno, blahopřeji. Nyní jsme opět u Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jde o Solar, tedy o solární panely v Německu. Máme opět pozměňovací návrhy z výboru EMPL, je jich pět. Můžeme o nich hlasovat v celku? Ne. Takže jednička, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dvojka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Trojka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtyřka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pětka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování, prosím elektronicky. Okay. Einen Inge muss noch ähm, ihre Karte einstecken, ja. 24, 25, no, it's too late. 25, 26. 26 and 3 against. Ja, 26 dafür. 26 pro, 3 proti, bylo to tedy schváleno. Nun kommen wir zu a nyní se dostáváme k Evropským fondům dlouhodobých investic od Eidera, tam máme. Tady máme tři pozměňovací návrhy paní zpravodajky. Můžeme o nich hlasovat unblock, ano. Eider má dva komentáře, prosím. Sí, gracias, presidenta. Perdón por... Děkuji, pane předsedkyně. Je mi líto, že jsem že ještě musím vystoupit před hlasování, ale jsou tady dva malé problémy v pozměňovacích návrzích. Je za prvé číslo 5, to je návrh, který jsem sama předložila jakožto navrhovatelka tam je jeden problém s e, formulací, respektive s překladem. E, já jsem to přeložila v angličtině a myslela jsem si, že je to dostatečně jasné, ale když jsem potom viděla překlad do jiných jazyků, tak se ukázalo, že ta formulace asi nebyla příliš jasná a proto bych ráda to změnila sama. Je tam tedy it shall be third country. O, v oba případech jde tedy o členský stát či, nebo o třetí zemi. E, to tedy chceme zopakovat, aby to bylo jasné. A pak, co se týče pozměňovací návrhu pana Silvestrise, já jsem se snažila si to přečíst italsky, také jsem to přesně nepochopila a myslím si, že já tam jistý problém s tím, co předložila výbory, jak to bylo tedy přeloženo do italsky. Já jsem se snažila se s ním domluvit, ale nedostihla jsem ho. Tady tedy navrhuji, abychom tento pozměňovací návrh zamítnuty. Zamítla, týká se to pouze bodu odůvodnění stanoviska. Je to takže možná by se to ještě mělo jednou předložit příslušnému výboru. Já tady navrhuji, abychom jedenáctku pana Silvestry se odmítli, tak aby nám nevznikla situace, že tam zapracujeme něco, co není příliš jasné a není můžeme hlasovat. Dobrá. S tím vysvětlením a s tím úzním eh, pozměňovacím návrhem u pětky můžu tedy nechat hlasovat o 405 a 6 paní zpravodajky Unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Bylo to schváleno. Pak dva pozměňovací návrhy Dominika Riké. Je to patnáctka a šestnáctka. Můžeme o nich hlasovat unblock? Ne? Dobrá, takže patnáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Šestnáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Sedmnáctka a osmička paní zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní jsme u vodních ustanovení. Pozměňovací návrh 9 Dominika Rike. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Desítka. Dominik Riké, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Jedenáctka od Silvestrise. Tady jsme se v podstatě i shodli na tom, že to odmítneme. Kdo je tedy proti? Kdo je proti? Ano, ptám se, kdo je proti. A kdo je pro? Nikdo. Kdo se zdržel? Dobrá, zamítnuto. Ano, je to poněkud matoucí, já se omlouvám. A jsme u tří dalších návrhů o Dominika Rike. Můžu o nich hlasovat unblock? Dobrá. Takže hlasujeme unblock. 12, 13, 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dále tam máme tři další návrhy paní zpravodajky. Je to jednička, dvojka a trojka. Můžeme o nich hlasovat v celku? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní závěrečné hlasování, prosím, elektronicky. No, she has the card already. Mm-hmm. she has the card. So it's only on the mm-hmm. okay. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni? Dvacet sedm pro, jeden proti, jeden člen se zdržel. Blahopřeji. Teď bychom v podstatě měli hlasovat o obnovení dohody o vědecko-technické spolupráci mezi EU a Ruskem. Můžeme prosím poprosit zástupce FD, aby nám o to něco řekl. My totiž k tomu nemáme vůbec žádné podklady. Pokud k tomu, o tom máme tedy nyní hlasovat, tak o tom musíme něco vědět. Tedy prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady zastupuji eh, vašeho kolegu, pana Landis Paxise, a s vaším dovolením bych rád uvedl toto téma. Nejprve bych chtěl poděkovat sekretariátu rozpočtového výboru za spolupráci a pomoc při e, formulaci e, tohoto návrhu stanoviska. E, vzhledem k doporučení nezávislých expertů, jak Unie, tak Ruska, tak podle našeho názoru by prodloužení tohoto, eh, této smlouvy, této dohody eh, mělo být nápomocné další spolupráci mezi Unii a Ruskem. Vědecké a výzkumné programy nepochybně umožní další výměnu informací a know-how a tato dohoda také umožní další rozšiřování eh, znalostí a otevře možnosti eh, přístupu na nové trhy. 0,550 milionů eur je suma, která by měla být eh, spojena s touto dohodou a je důležité, aby tyto finanční prostředky byly využity racionálně a efektivně. Je zásadní, aby to byly právě skuteční vědci a výzkumníci, kteří se na těch programech budou podílet a ne jenom úředníci v oblasti výzkumu. Budeme, eh, a komise bude monitorovat tento eh, program a jeho implementaci velice bedlivě. Myslím, že bychom mohli podpořit obnovení eh, této dohody o spolupráci v oblasti vědy výzkumu až do roku 2019. Děkuji za eh, pozornost. Doufám, že tento návrh podpoříte. Dank, eh, liebe Děkuji mnohokrát, milé, milí kolegové. Nyní budeme teď hlasovat o tom, zda jsme pro obnovení oné dohody či proti. Kdo je tedy pro obnovení dohody o vědecko-technické spolupráci? Prosím, pozvihněte ruku. Děkuji. Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržel? Nikdo. Tímto je to schváleno. Nyní se dostáváme převodům. Těm převodům komise tady můžu říci pouze, či zeptat se koordinátora za EPP, zda zda chce převzít část toho, mm, za co odpovědný jeho zpravodaj, tedy Giovanni Lavia. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Kolega Tavia bohužel nemůže být dnes odpoledne přítomen. Myslím, že se patrně jedná o nějaký politický Eh, závazek, který má nějaké jednání v Itálii. Takže eh, první 28 a 31 jsou pozměňovací návrhy, které se týkají právě otázky globalizace a zpravodaj se domnívá, že pokud by tady neměly být zásadní problémy, tak bychom o těchto pozměňovacích návrzích mohli hlasovat takzvaně en bloc, protože eh, zpravodaj to podporuje. A potom je tady, pardon, ne pozměňovací návrh, ale převod 33 Tady eh, se jedná o schválení fondu rizikového kapitálu eh, pro eh, nástroj malé a střední podniky. Také souhlasí, pak je tady číslo 34, to je převod, který vlastně je, se týká EPA a zemědělského projektu na Černé hoře a nebyl dostatečně e, vlastně uplatněn, vyčerpán z administrativních e, e, důvodů. Takto jsme postupovali i u jiných převodů, například nedávno u Makedonie. I zde je zpravodaj pro tento převod. Pak je tady převod 36, 8 milionů eur v v rámci nástroje stability pro naléhavé situace. Opět zpravodaj schvaluje, pak je tady převod 38, to je 70 a 77 milionů eur eh, z rezervy na platby pro oblast mezinárodních dohod o rybolovu. To je převod, který je nutný pro dohodu o rybolovu s republikou Mauritánie. A pak je tady ještě převod 42,5 milionů eur. Jedná se o mezinárodní organizace, e, které a ty finance by se vztahovaly k podpoře rybolovu. Takže tady všude zpravodaj souhlasí a pak je tady 0,3 miliony eur v rámci převodu 41, opět pro mezinárodní dohody o rybolovu a tentokrát jde o Kapverdy e, a Kalibaty. Takže pro všechny tyto převody pan Lavia, který se ještě jednou omlouvá za svou dnešní nepřítomnost, žádá byste hlasovali pro. Um. Dobrá, takže postupně tedy budeme hlasovat o veškerých jednotlivých žádostech o převode a 28, 31 a 32, tady myslím dobré, že o tom hlasujeme společně, protože se to vždy týká fondu pro přizpůsobení se globalizaci, kdo je pro převod prostředků a týká se to transferu 28, 31 a 32, kde proti, kdo se zdržel. Schváleno. Pak budeme hlasovat o převodu číslo 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní převod číslo 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Převod číslo 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Převod číslo 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Převod číslo 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Převod číslo 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A tím se dostáváme k ostatním oddílům. Ale dříve, než začneme s tím, že si budeme vysvětlovat, začneme s vysvětlením zpravodaje, který bohužel dnes také nemůže být zde, takže to převezme koordinátor SAD. Dříve tedy, tady mám ještě jeden úkol a totiž máme tady pana generálního ředitele z komise, kde ho máme. Chci se ho zeptat, či komisi jako takovou, zda nám můžou něco říci k důsledkům které vyplývají z toho, co řekl Evropský soudní dvůr a týkalo se to toho, té otázky nepřizpůsobení platů za rok 2011. Děkuji, paní předsedající. Já budu velmi stručný komise vzala na vědomí rozhodnutí soudu. Toto rozhodnutí se týká procesní otázky. A komise nyní zkoumá, jaká bude adekvátní odpověď na toto rozhodnutí. A v této fázi nic víc říci nemohu. Děkuji. Okay, um... Dobrá, Momentálně se to tedy ověřuje, prověřuje, analyzuje. Já do pravděpodobně vycházím z toho, že to bude trvat až do příští roku, ten proces prověřování. Já jsem již podotkla, že u nás je to tak, že naše dnešní schůze je schůzí poslední, leda, že by se objevilo něco skutečně naléhavého. V takovémto případě bychom měli ještě jednu schůzi ve Štrasburku. Takže e, z tohoto pohledu se dozvíme o výsledku vaší analýzy až v novém roce. Monika, chtěla jsem pouze podotknout toto. E, ty současné věci, těch se to nedýká, protože v roce 2013 již nemáme žádné pros- převody prostředků, tam žádné změny, ale máme tady dohodu s komisí a s radou, že pro případ, že by došlo k nějakým změnám, či které doposud naplánovány nejsou, takže v takovémto případě bude formulován odpovídající opravný rozpočet na příští rok, pokud by tedy z toho rozsudku mělo něco nového vyplynout. To je jediné, co je momentálně jasné a na ten zbytek si prostě budeme muset počkat. Chci říct, že ten rozsudek je velice zajímavý. Ano, předsedkyně, ale nebudeme tady eh, přecházet do výkladu toho rozsudku. Já jsem měla pouze za úkol se zeptat, zda již předem tady e, není e, jasné, že nějaké prostě důsledky z toho budou. Ale nyní bych tedy prosil Ivajla jakožto koordinátora za SAD, protože pan zpravodaj tady není a ještě pan Orto. Drobná poznámka k převodu C8 což se týká nákupu iPadu neboli tabletu. 1100 tabletů za 9,4 milionů s, se smlouvou na údržbu. Bude to představovat vysokou cenu a musí to být velmi eh, vyspělé tablety. Ty tablety jsou účtovány za 13 euro, když to kupujete v Nizozemsku, tak to stojí 300 nebo 400 euro. Äh, wir fragen gleich ähm, äh, unsere i dnes se zeptáme naší eh, zprávy parlamentu, ale Inge nejdříve. Já jsem chtěla pouze eh, vám tady jen pomoci, abyste si vzpomněli na to, jaké jsou důsledky pro rozpočet z toho rozsudku, o jaké sumu se vlastně jedná, kterou tedy momentálně nepotřebujeme, ale nevíme, jak to dopadne, pokud ji potřebovat budeme. Jak to tedy vypadá? Mě to zajímá jenom z pohledu rozpočtu komise, ne parlamentu. Also ich krieg gerade gesagt, dass die Právě mi bylo řečeno, že komise musí nyní přijít s novým návrhem. Ještě přesně nevíme, kolik peněz se nebude potřebovat, protože ty důsledky toho rozsudku ještě prostě nemáme. Nebyly vyvozeny. Pokud jsem právě správně pochopila pana generálního ředitele, tak on bez tak řekl, že to, na čem se rozhodl soudní dvůr, že to je tedy proces, který se týká procesu. Tak tam vůbec tedy ne, nebylo to žádné rozhodnutí, které by se týkalo výše přizpůsobení platu. Oni se pouze e, vy, pro, vyjádřili k té procedurální otázce. A komise nám až příští rok řekne, k jakým e, závěrům, důsledkům to pro nás povede. Takže nyní momentálně nemůžeme vůbec nic říct o té konkrétní částce. Inge, promiňte, že se musím ještě jednou zeptat. Já jsem se chtěla tehdy zeptat, kolik vlastně je naplánováno v současném rozpočtu na ten možný případ toho, že se ty platy navýší. Soudní dvůr přeci říká, aha, tam není vůbec nic naplánováno, to jsem nevěděla, děkuji za informaci. Soudní dvůr říká, že komise může přijít s novým návrhem na navýšení platů, je jasné, že tady s ním přijde, ale na druhé straně říká, že to, že to rana odmítma, je to v pořádku, takže jde o to, zda komise přijde s novým návrhem, to ještě není jasné. Takže je možné ten rozsudek vykládat jedním či druhým způsobem. Bylo by hezké, kdyby komise to nechápala jako automatickou výzvu k tomu, aby předložila nový návrh. To je tedy taková politický postoj z mého pohledu. Děkuji. Ale my prostě Eh, když tady máme nějaký politický postoj, to není číslo. My, jsme, my tam nic naplánováno nemáme v rozpočtu komise. To je přesně to, co jsme neustále říkali, že toto není dobré vedení rozpočtu. Celý rozpočtový postup jsme prostě neustále se snažili přesvědčit komisi, aby nesedla na, na lep radě. A není v podstatě nevíme, jak to vypadá, protože v tom rozpočtu nic nemáme. My jsme prostě uh, o ničem nerozhodli, takže nemůžeme nic vědět. A pomocí jakých kritérií se nyní pokusíme ovlivnit komusci, aby vyvodila ty správné důsledky, to prostě o tom nemůžeme nyní hovořit. No to není dnes prostor. Ivajlo se už nudí, takže nyní poprosíme Ivajla, aby nám představil ty převody pro ostatní oddíly. Thank you, Madam Chair. No. Děkuji. Nikdo se nenudí na zasedání rozpočtového výboru. Než se dostaneme k návrhu převodu eh, pro parlament a pro další instituce, já jenom doplním jednu větu. Kdykoliv se, ač, jakkoliv se komise rozmyslí, tak eh, my budeme ty důsledky zde realizovat, zejména v tom novém rozpočtovém období. A to bude také užitečné pro rozpočtový výbor jménem Dereka Vona, který je na jiné akci parlamentu a není v Bruselu. Chtěl bych navrhnout několik převodů, většinou se týkají rozpočtu EP. Jsou to převody, které souvisejí s posílením eh, eh, rozpočtu na Evropskou akci mládeže v příštím roce. Také se to týká vybavení v oblasti informačních technologií. A jedno je na systém SIS a další zařízení, která jsou potřeba. A převod 9 se týká cestovného poslanců a chci zde upozornit na skutečnost, že snad bychom měli zkrátit eh, dvouleté období na nárokování cestovného, protože je to doba poměrně dlouhá. Potom jsou tu převody, které souvisejí s parlamentními asistenty, s jejich platy a smysemi. Pak je tu záloha na budovu Lucemburg, což je z 85 položek a má nám to ušetřit úroky. Takže to jsou ty parlamentní převody pro rozpočet parlamentu. A když dovolíte, paní předsedkyně, abych zmínil další doplňující převody, které jsou navrhovány v této fázi, týkají si e- e- Evropského dohledu na, na osob, osobních dat. Je to 80 tisíc, což je interní převod pro tlumočení na náklady na budovy. A já podle mínění zpravodaje navrhuji, abychom to podpořili. Dobrá, dříve než začneme hlasovat, tak bych prosila Kletyho, aby se vyjádřil k otázce, která se týká cen za ty tablety. Děkuji, paní předsedkyně. Jak to vidíte v textu navrženém pro tento převod, tak průběžný náklad představuje 854 eur na tablet a pak jsou to ještě otázky údržby, služby jako instalace, zavedení zvláštních aplikací, e, prostě nutné kroky pro to, aby se realizovaly projekty jako e-committee, e-meeting, e, abychom mohli realizovat náš cíl bezpapírového parlamentu Jedná se tedy také o snížení eh, naše uhlíkové stopy, o zvýšení mobility, protože tyto tablety jsou eh, v prvním sledu eh, určeny pro kolegy úředníky v rámci Mejus, a také je třeba Mm, zajistit školení v rámci této nové technologie. Do června 2014 bychom chtěli být vybaveni aplikacemi, které se osvědčily a dobře fungují, protože jinak ztratíme eh, určitý počet měsíců počátkem nového legislativního období. Eh, takže asi mm, tolik, kromě toho, co už je v textu uvedeno. Ehm, Děkuji i když předpokládám, že poslanci ty tablety dostanou nejdříve v červenci, teď v případě tedy až budou zvoleni poslanci, kteří tady budou pracovat během příštího volebního období. Nejsou to poslanci, to je pro administrativu parlamentu. Ti dostanou ty tablety, protože jsou vzdáleni. My jsme dostali informaci, že tam máme v rozpočtu tyto prostředky v oblasti položky eh, parlament bez papíru, již na to tedy máme eh, vytvořeny peníze a na druhou stranu tímto způsobem také ušetříme v rozpočtu. Takže Budeme hlasovat, nebudu se ptát, zda můžeme hlasovat blok vše. Budeme hlasovat jednotlivě o každém jednotlivém převodu a začneme tedy C4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? C7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. C8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A pak tady máme něco, co není pouze převod prostředků, ale něco, je to něco, co dáme za úkol naší pracovní skupině, což je pracovní skupina, kterou máme na předsednictvu, jakožto výbor pro rozpočet. Jde tedy o to, aby se zkrátila ta lhůta, ve které je možné to celé um, ve které je možné tedy udělat výpočty všeho a vyřídit to. Já si myslím, že rok stačí, takže Georgi, Moniko, vyjádřete se k tomu a rozhodně o to nadneste na, schůzi další, na další schůzi pracovní skupiny, než by to šetřilo prostředky a to zlepšení. Takže společně s tím úkolem C9, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. C10, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? c 12 schváleno. C12, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní to je eh, převod pro úředníka, který se týká, který se má za starosti ochranu údajů, Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní jsme u politiky budov. A rozhodně budeme nyní hlasovat o tom, co nám tedy Monika vysvětlí. Takže prosím, Moniko, k politice budov. Nejdříve bych ráda vyjádřila takovou nekomplikovanou prozbu, protože už nechceme mít žádné další schůze, tak musíme tady rozhodnout těch dvou velmi jednoduchých projektech budov. Jednak se to týká té bude Goldfield v Lucemburku, poté co budova KAT bude fungovat teprve v roce 2017. Musíme tedy se postarat o ty, které máme v budově Goldpit. Celkově se nám podaří ušetřit 1,5 milionů. Je to tatáž budova, pouze to prodloužíme za výhodných podmínek o dva roky a dokonce jsme dostali příslip že již nebudeme muset to dávat do původního stavu, takže je to, jsou to dobré podmínky, takže prosím vás o to, abyste to dnes podpořili, abychom to schválili. V takovémto případě bychom se pak už nemuseli setkávat 9.12. a mít mimořádnou schůzi. Má s tím někdo nějaký problém? nyní nevidím, nevydáváme žádné stanovisko, prostě říkáme, že schvalujeme ale šetříme peníze. A není EBA. EBA je poněkud komplikovanější záležitost a to proto, protože Evropský bankovní dohled, jak jsem to již mnohokrát vysvětlovala, zapomněl notifikovat. Oni tedy v únoru tohoto roku uzavřeli smlouvy, které normálně jak ze strany rady, tak ze strany parlamentu by si bývaly měly nechat schválit, povolit. Oni teda jednoznačně překročili hranice, které jsou stanoveny ve finančním nařízení. Jedná se tedy jednoznačně o porušení finančního nařízení. Je to poprvé, když se s něčím takovým setkáváme Nemá tady smysl. Někdy jsme se třeba například tady uh, hádali o tom, eh, zda ta cena byla příliš nízká či příliš vysoká. Někdy se to stalo v Londýně v té agentuře pro eh, léčivé přípravky, ale nyní máme skutečně poprvé ten příklad, že tady se uzavřela smlouva a nevyžádali si schválení Rady a parlamentu. Proto já bych navrhovala toto, abychom tedy vyjádřili naše mínění, kde jasně řekneme, že je to porušení rozpočtových pravidlech, za druhé, že to jsou nadměrně výdaje, protože tato budova je ještě mnohem dražší než ta budova agentury pro léčivé přípravky, když jsme, a již tehdy jsme si přeci stěžovali. A cena průměrná za metr čtvereční je více než tisíc eur průměrná metr čtvereční. Něco takového neznáme, to je totálně horentní suma, eh, ke které oni se zavázali a k tomu ještě se přidává to, že náklady na rekonstrukci pouze na rok a půl plus nábytek jsou vyšší než nájem. A navíc ještě tam mají náklady na poradenské služby, například v devátém patře si již eh, najali jednu část a pak přišli eh, na úžasnou myšlenku, že si k tomu ještě dopronajmou druhé další dvě části a poradenské služby, které za, za to chtějí zaplatit, je více než 100 tisíc eur. Já si myslím, že ty náklady na poradenství jsou naprosto přeměštěné. I ten způsob, jakým se uzavřely ty smlouvy, jsou naprosto neadekvátní. Kdyby postupovali běžným způsobem, tak by nám bývalo měli předložit svou dlouhodobou perspektivu. My bychom se na to podívali, podobně jako to bylo v případě té budovy v Lucemburku, ale my prostě nemůžeme tady rozhodovat bez toho, aniž bychom neměli k dispozici materiály. Nyní tedy jsme v této situaci. A je to problémové. Pokud řekneme, že to celé jde proti právu, v tomto případě by bylo nutné veškeré smlouvy zrušit, což by znamenalo ještě více výdajů. Takže smysluplné to také není. Proto já navrhuji, abychom tam napsali, že to je jasné porušení finančního nařízení. Dále abychom napsali, že vyžadujeme komisi, aby z toho vyvozila závěry v tom smyslu, že se něco takového již nesmí opakovat. Není možné, aby právě Evropský bankovní dohled tady nedržoval pravidla či lhůty, či nějaká jiná agentura. Je třeba, aby agentury byly odpovídajícím způsobem informovány, aby skutečně dodržovali veškerá kritéria. A musím říct, že je to, to, že je to právě Evropský bankovní dohled, mě skutečně frustruje, protože veškeré ostatní agentury doposud vše pochopily a já nechápu, proč takováto agentura má takový problém, s tím si dobře přečíst finanční nařízení. Já si myslím, že když by bývali chtěli, tak si to přečíst mohli. Je to jenom několik paragrafů. Já si myslím, že bankovní dohled se normálně zabývá mnohem komplikovanějšími texty než naším finančním nařízením. Takže by bývali byli 100 ta pravidla dodržet, kdyby chtěli. A dále jsme proto, aby Evropský účetní dvůr prověřil ty smlouvy a podíval se na to, jestli jsou tam ještě nějaké jiné problémy a vyzveme EBU, aby dříve, než se rozhodne o své dlouhodobé politice politik, aby nám to poslala předtím, než uzavře nějaké slovy a ne potom. E, ta celá situace je velice neradostná, z tohoto důvodu jsem zvolila tuto formulaci, že nemůžeme schválit, a to proto, protože finanční nařízení nedovoluje schválení ex post. Dále, že ale nepožadujeme to, aby zrušili veškeré smlouvy, protože by to vedlo k ještě větším nákladům, což není smysluplné. Vedlo by to ještě k mnohem více komplikacím a ohrozilo by to fungování EBY. Bereme tedy na vědomí to, k čemu došlo, ale vyzýváme komisi, aby se postarala o to, že se něco takového již nikdy nebude opakovat a dále ji vyzýváme, aby nyní se podívala na to a proskoumala, k čemu vlastně došlo. Doufám, že s tím všichni souhlasí. Já jsem se snažila nebýt ve svém tónu příliš agresivní, i když musím říct, že mi to bylo poněčku zatěžko eh, ve světle toho, jak oni postupovali. To vám tady upřímně říkám. Eh, když jsem hovořila s komisarem Barnierem, tak on mi i přislíbil, že vyvodí důsledky, že budou hovořit s odpovídajícími agenturami, skutečně vyvodí důsledky, aby se v budoucnu něco takového již neopakovalo. Takže já vás prosím, abyste o tomto stanovisku hlasovali pozitivním způsobem, abyste ho podpořili. Dost. Takže asi nejdůležitější bylo, kdyby, kdyby je někdo proškolil, kdyby měli proškolení na toto téma. Takže prosím. Děkuji. Já bych chtěl jenom tady sdílet frustraci Moniky, vzhledem k tomuto eh, této události. Jsou tady eh, dvě věci. Oznámení o eh, tom správném korektním postupu, to nebylo splněno, to je prostě nedostatek a chyba a e, samozřejmě to také mohlo stát, e, mohlo by to stát mnohem víc peněz, kdybychom teď couvli, takže patrně nám nezbývá, než s návrhem souhlasit, tak jak to řekla Monika. E, prostě jdeme správnou cestou, ale musíme EBA vyslat jasný signál protože příště, kdyby se něco takového mělo opakovat, tak tento výbor nebude vůbec váhat a prostě zablokuje e, podobný e, postup e, vzhledem konkrétně v tom těm nákladům, protože by se dalo jistě najít něco levnějšího. A to je právě to druhé téma. Nakolik to přijde, tady to skutečně vypadá na velké Eh, eh, velkou přehnanou cenu, ale my nejsme jako poslanci kvalifikováni, abychom toto nějak hodnotili. Eh, tady je prostě kontrolní výbor, který by se tím také měl zabývat. A já e, jsem e, si povšiml, že máme e, řada z nás takový neobytný pocit, že tady prostě něco není v pořádku. Takže nejprve je to ten postup a za druhé je to ta nadsazená cena, takže tyto dvě věci jsou zásadní. Já to vidím jako určité varování, které musí rozpočtový výbor vznést, pokud by se takovýto proces, takovýto postup měl opakovat, tak eh, prostě to není, není možné akceptovat. Děkuji, Londýn a Paříž jsou prostě drahé. Miniko, ty na závěr. A nyní Jens Geier, potom Dominik Rike, pak Richard Ashworth a pak možná ještě ty na závěr. To heslo již tady padlo pokud ten případ budeme posuzovat politicky, tak bychom si měli vzpomenout či připomenout na to, a pokud si správně vzpomínám, že to bylo rozhodnutí a rady, abychom rozdělili tyto tři agentury na Frankfurt, Paříž a Londýn. Z obsahového hlediska to mělo jistá opodstatnění, ale na druhou stranu můžeme také říci, že v případě Londýna rada nutí Evropskou unii, aby E, potom e, si pronajala budovu na trhu s nemovitostmi, který je nejdražší v Evropě. Že by bylo možné někde jinde, v nějakém jiném městě, takovou budovu si tedy pronajmout za mnohem nižší cenu. My nemůžeme za to, že Londýn je velké bankovní finanční středisko, což je pravděpodobně důvod pro ty vysoké nájmy, ale aby bylo jasné, kdo na to nese odpovědnost, tak říkám, že to nebyla vůle parlamentu, ale že to tady byla vůle rady. My jsme nechtěli, aby to sídlo té agentury bylo tam, kde je to tak drahé. A druhá věc, to je spíš taková otázka, kterou chci položit Monice. Ten postup, jak oni to eh, si to pronajali ty budovy, řídila to komise, anebo má agentura EBA již svou vlastní správní radu, která za toto odpovídá a v případě, že ano, jak eh, kdo vlastně v té radě je, jaké je složení této správní rady. Monika si veškeré otázky zapíše. A nyní Dominik, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že je to ještě velmi mírné, když řekneme, že jsme uraženi a frustrováni. V dnešní době je skutečně nesnesitelné vidět takové náklady a já chci ujistit eh, ctěného předchůdce, to není pařížská cena, to je ještě mnohem vyšší. A vidíme, že ti, kteří nás do něčeho takového navezli, tak skutečně se nedrželi zpátky. Já nevím, jestli to je pro Moniku nebo pro komisi, kdo ty smlouvy podepisuje a jakou má k tomu pravomoc a koho zavazuje, protože vlastně se nedrží finančního nařízení. Když mi někdo řekne, pokud napadneme smlouvy, tak to bude ještě dražší, samozřejmě za předpokladu, že ten, kdo podepsal, k tomu měl pravomoc. A já kladu otázku, a snad eh, to asi podepisoval ředitel té agentury, tedy kdo nebo jak prostě může někdo zavázat Evropskou unii nebo její instituce daleko nad rámec nařízení a v rozporu s příslušným postupem. A za druhé, Existuje pro tento případ eh, určitá smluvní platnost těch podepsaných aktů, neměl před k tomu žádnou pravomoc. A pokud k tomu měl splnomocnění, tak máme vážný problém, pokud je o postup. Takže nejen můžeme vyjádřit naše politování, protože to je věc, která je naprosto skandální, ale kromě politování bychom měli podniknout kroky, aby se to neopakovalo, jak řekla Monika. A také, abychom uložili příslušné sankce, pokud se ukázalo, že někteří lidé prostě překročili svou pravomoc, svou odpovědnost a neměli, měli bychom skutečně nalézt vyníky. A pokud tomu tak je, tak bychom měli vyvodit i některé smluvní důsledky. Děkuji. Já, vielen Dank. Ano, děkuji mnohokrát. Richard. Um, chairman, thank you very much. Paní předsedkyně, děkuji. Já bych chtěl podpořit to, co řekla Monika, která na to podle mě hledí skutečně rozumně. Ehm, to, co vím o tomto konkrétním případu, mi jasně naznačuje, že to je totálně nepřijatelné. Bylo tady celá řada velkých pochybení, nebyly eh, sledovány ty postupy a ta pravidla, která jsou jasně eh, definována. Je to dost perverzní bankovní orgán, který nesleduje eh, znění toho příslušného nařízení. No tak to teda se máme na co těšit z profesního hlediska tohoto orgánu. A pak ještě něco. Myslím si, že výběr té budovy, e, který zvolili, je prostě nepřiměřený pro práci, kterou ti lidé tam mají vykonávat takže tady e, se mají věci kontrolovat parlamentem. Mně se zdá zvláštní, že agentura e, Medicine, která je vlastně v tom centru gravitace, že by tedy eh, tato agentura měla být uprostřed finančního eh, střediska, kde by eh, měla Eh, kde je vlastně v jednodušším, levnějším prostředí, zatímco EBA eh, se chce usadit někde, kde vlastně není v tom centru dění. Prostě vůbec nechápu, zda je to z nějakých důvodů komunikačních či z důvodů infrastruktury. Každopádně to není z mé strany pádný argument. Prostě jsme na tom tak, jak jsme na tom. Eh, Monika, myslím, přináší rozumný návrh a nemáme ostatně až tolik na vybranou stranou. Další věc je, že ale nemůžeme akceptovat, aby se něco jen trochu podobného odehrávalo do budoucna, takže e, účetní dvůr se na to bude muset podívat a vydat stanovisko. Já e, souhlasím, že to bude vlastně zpětně a že to patrně bude dlouho trvat, než dospějeme k nějakému výsledku. A já se ptám paní předsedkyně, zdali máme pravomoc, e, abychom EBA e vyzvali, aby předstoupila před náš výbor a podala nějaké vysvětlení. Um, ano, máme. Mohli bychom se dokonce zeptat i hned, protože již poprvé, když, když jsme se o tom dozvěděli, já jsem dostala záchvat steku a celé nečekaně jsme se najednou mohli zeptat pana ředitele, takže to se můžeme zeptat v podstatě i hned. Možná dříve, než odpoví Monika, ale nejdříve Salvador a potom Jan. Děkuji, paní předsedkyně. Moje otázka je stručná a k věci. Eh, takže eh, tady prostě jde o eh, finanční zájmy Unie a o to, jak mají být obhájeny. Jak mají být chráněny tyto zájmy. Děkuji. Já nevím zase až tolik o tom případu. E, mám tuto otázku. E, může toto e, zůstat bez nějakých personálních konsekvencí, když tady byla překročena pravidla? My to prostě přejmeme, vezmeme to na vědomí, anebo tady budeme něco trestat sankcemi? Píte, Angelika. Prosím, Angeliko. Děkuji. Pokud máme možnost uvalit sankce, tak si myslím, že ti, kdo za to odpovídají, tak by skutečně tu odpovědnost měli převzít a nést. To, to prostě není možné, aby něco takového zůstalo bez reakce. Ne. My samozřejmě nemůžeme takovou otázku na ní zodpovědět, proto říkala Monika, že se chceme obrátit jak na komise, tak na účetní dvůr Možná bychom mohli ještě se zeptat také naší právní služby. To jistě můžeme. Ale ne teď i hned. Dříve, než nám odpoví Monika, tak dám slovo panu řediteli agentury EBA a on nám nyní bude moci, pravděpodobně nám nebude moci vysvětlit to vše, ale rozhodně k nám může tedy krátce promluvit. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste mne sem pozvali. Samozřejmě je tady nedostatek času, aby bylo poskytnuto vysvětlení eh, celého toho postupu rozpočtovému výboru. Chci ale říct, že jsem připraven eh, se eh, před rozpočtový výbor dostavit a plně vše vysvětlit podvýboru, zpravodajům a nebo celému výboru. Chci říct, že Někteří eh, se ptali, kdo podepsal tu smlouvu. Já jsem ji podepsal, jsem výkonným ředitelem eh, toho orgánu. Eh, jsem tady před vámi. Chtěl bych říct nejprve tolik. Agentura, když začala se, svým, se svou činností v roce 2011, tak už měla smlouvu eh, na no, budovu, ve které se dnes nachází. Nešlo tedy o nějaký náš výběr eh, budovy. Už tehdy jsme eh, se nacházeli v části budovy, ve které agentura je, protože agentura je vlastně nástupnickou organizací výboru úrovně 3, level 3 Eh, komitý, což byla tehdy vlastně firma podle eh, anglického práva. Takže my jsme zdědili ty smlouvy v roce 2011. Já, když jsem přišel do agentury, tak to byla velice malá organizace ve malé části té budovy a měla prostě velmi extenzivní plány eh, v souvislosti s mandátem, který vycházel z nařízení o rozšíření své činnosti personálu a tak dále. Když jsem práci převzal, tak jsme okamžitě iniciovali iniciovali eh, výběrové řízení, abychom našli eh, poradní eh, orgán, konzultační firmu, která by nám pomohla najít v Londýně správné místo. Skutečnost, že jsme v Londýně, to tady také někdo zmínil a to bylo rozhodnuto, když bylo přijato příslušné nařízení pro naší agentury. Takže my jsme v rámci toho běžného postupu plně respektovali respektujícího prostupu eh, najali toho, ten poradní orgán. Měli jsme velice eh, malou zkušenost, byl to dlouhý eh, postup a na konci roku 2011 jsme podepsali tu smlouvu. Pak už jsme se vlastně začali rozšiřovat a co se týče Eh, počtu eh, personálu, tak eh, agentura narůstala a zdrojnásobila počet svých zaměstnanců v následujících dvou letech. Počátkem roku 2012 již s tím příslušným poradcem jsme si prohlédli několik částí Londýna, včetně Canary Wharf a City of London. A samozřejmě Eh, různá umístění ve městě mají různé výhody a my jsme dospěli k závěru, že s plným nasazením našeho eh, vedení eh, a také jsme, vedli, jsme, jsme prostě vedli Eh, v jednání a eh, pak jsme prostě se rozhodli do, eh, přejít v roce 2013 do jiné budovy, protože my jsme v našem nájemní, naší nájemní smlouvě měli možnost vlastně vystoupit z té smlouvy, ukončit ji v červnu 2012, což vlastně o jeden rok zkrátilo platnost té smlouvy, pokud bychom to takto mohli udělat. Takže náš úmysl byl najít hospodárnější místo místo, eh, abychom to takto mohli provést. Ovšem, a to je také v návrhu stanoviska řečeno, eh, došlo k politování hodné události a já plně přijímám eh, kritiky, Došlo totiž k tomu, že já jsem se spojil se spravodajkou příliš pozdě na to, aby mohl proběhnout ten schvalovací postup podle nařízení. Eh, a my už jsme pak byli tlačeni tou nutností eh, akceptovat eh, to datum pro vstoupení ze smlouvy. Takže my jsme provedli to příslušné, ten příslušný postup a našli jsme Eh, levnější eh, řešení, které by nám vyhovovalo, ale prostě jsme eh, neschválili všechny ty změny do nutného data, do data, kdy tedy smlouva mohla ještě být ukončena. Takže musíme zatím zůstat, kde jsme a budeme moci odejít až v příštím roce. Já jsem prostě se pak spojil s majitelem a zeptal jsem se, zdali je možné, abychom platili E, méně, aby to bylo na stejné úrovni jako e, ta budova, kterou jsme si našli. E, s tím majitel souhlasil, byl připraven a my jsme potom začali vlastně konzultovat prostřednictvím DG Markt s příslušnými orgány, abychom dostali zelenou od komise a na konci roku 2012 jsme byli nakonec informováni v dopise vlastně už z ledna roku roku 2013, že eh, rozpočtový eh, orgán se spíš eh, kloní k tomu, abychom místo dohody, tak jak už jsme ji měli připravenou, jsme začali nové výběrové řízení. Mezitím jsme se museli dále rozšiřovat, protože jsme se agresivně rozšiřovali, narůstali jsme, jenom abyste si udělali představu, v letošním roce vlastně poskytujeme komisi 59 technických norem. Měli jsme 30 eh, veřejných slyšení, měli jsme mnoho, eh, z nějakých 30 eh, jednáních a neměli jsme už prostor, kde bychom mohli ta veřejná slyšení pořádat a tak dále. V lednu letošního roku mi bylo řečeno v písemné podobě, že mohu postoupit dál s podpisem té smlouvy na dobu určitou short-term kontakt a informovat parlament a pak prostě hledat eh, dál eh, podle toho správného postupu a to eh, už by pak bylo samozřejmě v souladu s nařízením. A takto jsme také začali postupovat. Já jsem udělal to, co jsem udělal v únoru, tak jak to taky paní Holmajerová vysvětlila, jak je to uvedeno ve stanovisku, ale vzhledem ke krátkodobému charakteru té smlouvy, protože my jsme vlastně smlouvu podepsali pouze do konce eh, příštího roku, tak všechny smlouvy eh, vlastně vyprší ve stejnou dobu, abychom, pokud se budeme moci stěhovat, stěhovat mohli, tak jeden z důsledků je, že eh, je to vše na eh, krátkou dobu a tím pádem ty relativní ceny jsou velmi vysoké. Já vás mohu ujistit o jedné věci. Všechno, Eh, to eh, všechny ty, eh, to zadávání zakázek bylo slučitelné s pravidly. My jsme vždy šli cestou výběrových řízení. Některé zařízení je z druhé řady. Prostě všechno jsme to provedli za konkurenční ceny, takže jsme skutečně neudělali nic nad rámec nařízení, co se týče nákupu zařízení, které je drahé a to plně přijímám. Takže eh, kde jsme dnes? Máme ty smlouvy, do konce, e, teda do příštího roku. Už teď jsme začali ten dlouhodobý výběrový e, postup pro dlouhodobý nájem. E, už jsme také to prvotní, tu prvotní informaci poslali rozpočtovému orgánu, komisi a radě a teď definujeme ta selekční kritéria z DG budget, abychom mohli Eh, pak postupovat cestou eh, prostě plného schvalování jednotlivých kroků toho postupu vaš, eh, Evropským parlamentem. To je tedy stručně schrnuto, co proběhlo a co se děje a co bude. To je tedy ta motivace, to je postup, který jsme absolvovali a jsem připraven předstoupit před tento výbor kdykoliv a na jak jakkoliv dlouhou dobu, abych do maximálních podrobností vysvětlil ještě jednou obšírně náš postup. Doufám, že jsem nehovořil příliš dlouho. Děkuji vám za pozornost. Nein, Sie waren mit Sicherheit nicht... Ne, vy jste jistě nehovořili příliš dlouho. Děkuji vám za vaše vysvětlení. A slovo má Monika Holmajer. Nezazlívejte mi to ale musíme do toho krásného vína nalít, nalít trochu vody. Za prvé, na, náklad na metr čtvereční to není méně, to nebylo to pronajato za méně. Je to to samé, jako kdyby si někdo pronajal dům, který je třeba rekonstruovat a potom říci, že ten nájem je důležitý, ale bohužel já jsem zapomněl tam započítat ty náklady za konstrukci, ale to do toho prostě patří. My tam máme náklady na metr čtvereční až do výše 1300 eur za metr. A tady musím říci, že dokonce i na Londýn je to skutečně obrovská částka. Pak tady máme náklady 159 tisíc za poradenství a více než 500 tisíc celkových nákladů na poradenství. Eh, a to jsou smlouvy, které jsou už podepsané, to už nelze změnit. A dále, když jsem poprvé vedla ten první rozhovor s vámi v květnu 2012, to bylo celou řadu rozhovorů, několik telefonátů s odpovídajícími úředníky, pak s panem Farkame, sama jsem hovořila a tam jsem vždy poukazovala na to, že je nutné notifikovat. Nejenom poukazovala, ale jasně jsem stála si na tom, že je nutné, aby notifikovali, aby nám co nejrychleji poslali ty doklady. Pak jsme ještě se písemně obrátili na pana ředitele a Písemně jsme na to poukázali, protože z těch úzních rozhovorů se nám vyplynovalo špatné datum pro tu doložku o zrušení smlouvy. Tam to vypadalo, že to je červen, pak to byl červenec, takže bylo by bylo možné jednat jinak, rychleji, například bylo místo i v agentuře pro léčeva, takže to, jak postupovali, nebylo nutné. Co já nyní říkám ve svém stanovisku? Nejdříve k tomu, co řekl pan Gajer. My jsme jak panu, pana ředitele, eh, agentury informovali o to a také výkonem řediteli jsme mu říkali panu Farkasovi a nejenom telefonicky, ale písemně jsme poskytovali veškeré informace. Oni ještě měli čas na to, komise se na nás obrátila, ale tehdy už v podstatě k těm chybám došlo. E, zpětně to již opravit nejde, protože ze strany generálního ředitelství pro rozpočet je odpovědný pan Claudius, což je velice dobrý úředník, velmi přesný, který pokud chce od někoho něco vědět, tak mu přesně veškeré údaje poskytne. Takže tohoto úředníka pouze chráním, ten za to skutečně nemůže. To je jeden z nejpřesnějších, nejpečlivějších úředníků, kteří velice přesně vždy informují všechny o tom, co potřebují. Takže eh, já nevím, zda by komise bývala měla poskytnout eh, více informací agenturám, či ty agentury na to více pozorňovat, ale na druhou stranu, přeci, když si někdo pronajme budovu za miliony, tak si přeci umí představit, že za, na to asi bude potřebovat nějaké povolení. Takže kdyby vy jste si dali poněkud více práce s tou celou věcí, tak byste na to mohli přijít sami. V podstatě jste to bývali, mm, jste to mohli vědět. Takže já se jasně říkám, že z mého pohledu to odpovědnost nese agentura EBA. O to více, že, a vy mne znáte, já jsem skutečně hovořila se všemi, nejsem nepřesná a nejsem známa, nebo není o mě známo, že bych se vyjadřovala nejasně. Takže jsem to velice jasně říkala a to několikrát. A z tohoto pohledu vám prostě tu odpovědnost za to, jak jste jednali, nemohu vzít. Jak jste to mysleli, to já vykládat nemohu, ale vidím, k jakému výsledku to vešlo a zároveň musím jasně jednoznačně říci, že jste byli včas informováni. Nyní ke kolegovi Mulderovi, týká se to tady toho stanoviska, v bodě 6 se říká, že komise musí vyvodit nutné závěry z celé záležitosti jakým způsobem ty záběry budou přesně vypadat, to si musí rozhodnout sama komise eh, ve světle toho právního rámce. To nemůže mít naším úkolem, jakožto výboru, to si musí rozkoumat a analyzovat sama komise. Musí, my jsme prostě zjistili, že tady eh, nebylo dodrženo finanční nařízení, ta doložka o porušení smlouvy, eh, ta nebyla využita, má to tedy finanční důsledky. A máme tady tedy to přání, že Chceme, aby výbor pro rozpočtovou kontrolu a také účetní tvůr se tím zabývali a prověřili to. To tam tedy máme vše stanoveno. Již nemohu požadovat, aby došlo ke zrušení smluv, protože by to skutečně vedlo ještě k větším nákladům a ohrozilo by to fungování agentury. Proto tedy jsem to takto naformovala, jak jsem to naformulovala. Nemohu to nějakým způsobem přikrášlit, není to možné, ale musím říct si, že lituji toho, že u ESMY to bylo jinak a u EIOPy tomu bylo také jinak. Tyto obě agentury sídlí také ve městech, která jsou Drahá, Paříž a Frankfurt, ale podařilo se jim pronajmout své budovy mnohem levněji a dodrželi pořádku ten postup. Děkuji. Myslím si, že jsme to dostatečně prodiskutovali. Měli bychom tedy nyní hlasovat o tom stanovisku tak, jak ho předložila Monika a potom budeme sledovat další běh věcí. Kdo je tedy toho mínění, že bychom měli takto přijmout Moničino stanovisko? Kdo říká ano? Kdo říká ne? Kdo hlasuje proti? Kdo se zdržel hlasování? Bylo to tedy schváleno. A předtím jsme se dohodli na tom, že u těch dvou malých eh, menších zážitostí s budovami se shodujeme na tom, že nechceme mít stanovisko, že to takto necháme. To druhé, to by byla delegace v Egyptě. Tam se jedná o budovu, která musí být bezpečná, to, jak to naplánované byla velice dobře, není to předimenzováno. Eh, oni jsou zatím v budově, která je skutečně nebezpečná, eh, takže se jedná skutečně běžné stěhování a myslím si, že je to v pořádku. Předsedkyně, vše, co nám nedává, nedělá další práci, je z mého pohledu něco, co vítám. A tím jsme se tedy dostali k konci našeho hlasování a dostáváme se k nejmilejšímu dítěti Inge, což je přizpůsobení finančních pravidel na, k, do, při, k dohodě o víceletém finančním rámci. Takže děkuji opět. Já, je mi to líto, ale nemohu vás to ušetřit. Jde o to přizpůsobit výsledek jednání o víceletém finančním náci a také implementovat. A jde o flexibilizaci používání prostředků, že se tedy odkloníme od rozpočtové zásady ročního rozpočtu. Týká se to rozvedena pomoc při mimořádných událostech a um, nástroje Connecting Europe. My k tomu máme již prohlášení z roku 2012, kde jsme jasně řekli, že se budeme chovat konstruktivním způsobem. Komise již před několika týdny toto předložila. V návrhu komise pouze měníme článek 13 finančního nařízení, což je tedy přenos prostředků pod 10, což jsou prostředky pro pomoc při mimořádných událostech, což je možné záblesky, které tam byly předloženy, převést do dalšího roku a pak tam ještě bod D, což znamená, že to tež je možné udělat i v rámci projektů pro nástroj pro propojení Evropy. Pak tam máme flexibilizaci pro nevyuživé prostředky, to je bod 2 společného prohlášení, eh, bude to upraveno v nařízení o VFR a realizováno, implementováno pomocí technických přizpůsobení k VFR. Nepotřebujeme tady tedy Um, změnu ve finančním nařízení. Ve společném prohlášení z 20. 6. října 2012 jsou dvě věci a není to v návrhu komise, to je budget a CVFR a používání prostředků z dohody o tabáku, která se týká boje proti pašování. Tam bohužel nedošlo k pokroku. Já to říkám pouze proto, že generální ředitelství, rozpočet z toho bylo velice, eh, jak si, velice to rozhodilo, co, co tady vlastně ještě jsme schopni provést a jaké možnosti máme. Možná se rozhodnu, eh, že to ještě předložím podle hesla, že hezké pozměňovací návrhy jsou většinou dobré a je možné je předložit i dvakrát. Nevím, ještě nevím. A ještě další bod je otázka, co uděláme s absolutoriem eh, a týká se to projektu PPP. Tam je to ještě otevřené. Na společné zkuzi s výborem Kokobu jsme pozastavili aktiv přenesené pravomoci. Já jsem dnes poprosila sekretariát, aby přišel na společnou schůzi naší a výboru Kokobu kde nejenom chceme tu proceduru, ten postup zpomalit, ale pozastavit. Bohužel nám nic jiného nespívá, protože komise nepřišla s konkrétním návrhem na řešení, i když jsme se dohodli jinak. Týká se to tedy, jakým způsobem tady mít a ještě zachovat to udělování separátního absolutoria pro projekty PPE. Dnes ještě přišel mail od obou generálních ředitelů, kde oni nám navrhují přeskum v polovině v podobí a nepřímé absolutorium pro nás to není přijatelné, protože bychom tímto způsobem absolutorium ztratili. Náš výbor se dosudkoval velmi konstruktivně i paní zpravodajka. My jsme byli proti tomu aktu přeneseného pravomoci, které se týká, respektive nebyli proti aktu přenesené pravomoci, který se týká PPP. Neměli jsme námitku, týkalo se to PPP z roku 2009. U těch ostatních a všem musíme něco udělat. Já tedy učiním toto. Eh, Připravých návrh pro změnu finančního nařízení, což je článek 2009. A Tímto způsobem se problém vyřeší. Jinou cestu vám navrhnout nemohu. Budu připravit to velice rychle a rychle vám to předložím, předložím k hlasování. Děkuji. Ivajlu? Yes, uh, thank you very much, Jutta. No, no, Juto. Dvě připomínky Nejsem si jist, zdá, jsem to zachytil, ale stále očekáváme nějaké změny finančního nařízení po dohodě o CPR. Je tam výkonnostní rezerva, malé a střední podniky. To by se mělo také promítnout. Je to tak. to nenavrhuje komise, ale musíme to také vlastně vzít v úvahu v tom společném prohlášení. Já rozumím tomu, že chcete vlastně otevřít postup pro pozměňovací návrhy. To bude trvat nějakou dobu. Pokud to, co už bylo dohodnuto mezi radou a parlamentem, by mohlo být považováno za technickou Eh, úpravu, to by bylo lepší, než vlastně to řešit jako klasický pozměňovací návrh. Pokud již nikdo nemá žádný další dotaz, tak může Inge i hned odpovědět. Takže prosím, Inge. Co se týče rozpočtu pro EDF eh, a dohody o tabáku, já jsem to zmínila pouze na okraj, co by člověk mohl udělat, kdyby jsme skutečně byli zlí, tak abych eh, ukázala, že eh, v té změny toho absolutoria právě vůbec zlí nejsme. Takže já nemám vůbec žádný zájem o tom tady prodlužovat ten postup, by mi o to vyřešit problémy, co možná nejrychleji, ale máme tady problém s tím absolutorem pro PPP a je třeba to vyřešit. Takže to je ten bod, který pře předložím. To byl jenom takový malý pozdrav z mé strany na stranu komise. A ty ostatní věci, které jsi zmiňovala, to nevím, o tom nic nevím. Tedy eh, bylo by tedy naším zájmem, abychom co nejdříve, možná již nyní, eh, něco takového zapracovali, ale v tom případě bych potřebovala eh, podporu ochranu z tvé strany. Předsedkyně, přeje si komise zareagovat na něco z toho, co zde bylo řečeno? Prosím. Děkuji. Paní předsedající, já chci zareagovat zejména na PPP, protože to je otázka důležitá. A musím se přiznat, že už nerozumím vývoji té situace. Myslím, že všichni sdílíme cíl zjednodušení. Všichni zejména sdílíme záměr co možná nejvíce ulehčit život, odhlédnuli od eh, nezbytných eh, omezení pro jednotlivé subjekty a náš návrh byl přijat parlamentem ve finančním nařízení. U PPP je to článek 209 a tento článek 209 předpokládá, absolutorium skrze komisi. A absolutorium skrze komisi jsme několikrát vysvětlili a zatím jsem měl za to, že je to přijímáno. A některá, to nebrání parlamentu vykonávat své kontrolní právo, protože PPP patří do absolutoria komise Avšak to také umožňuje jednotlivým subjektům využívat eh, příznivější, jednodušší režim, který jim umožňuje lepší, snadnější řízení. A proto také ty zástupci joint undertakings, joint undertakings to zpracovali ve svých zprávách a to nám bylo přinuto minulý týden na jednání, které jsme svolali a kde byli jak výkonní ředitele JTI, společných technických institutů a soukromého sektoru. A ti vyjádřili svůj zájem. Projevili zájem o původní návrh komisy o článek 209 a o akt přenesné působnosti tak, jak je navrhujeme. Tedy tak trošku ztrácím orientaci, protože my jsme jednali ve smyslu obecného zájmu tímto návrhem a máme pocit, že kdybychom se měli vracet k oddělenému absolutoriu pro PPP, tak bychom eh, těch šest společných technologických institutů vlastně postavili do méně příznivého stavu, než je tomu teď. A také bychom asi zaznamenali velmi negativní reakce od eh, soukromého sektoru v této věci. Věřím, že budeme mít možnost o tom ještě jednat. My jsme dnes dopoledne předložili návrh, který spočívá v tom, když to zhrnu, vyslechli jsme argumenty soukromého sektoru, tedy JTI. Eh, pokusme se zjistit, zda to může fungovat až do vyhodnocení, do review a pokud eh, to nepůjde, pokud parlament má pocit, že nemá prostředky pro kontrolu JTI, e tak se vraťme k složitějšímu modelu, který stíží řízení těchto JTI. E Ale prosím vás, snažme se pokračovat, jít ku předu po cestě efektivity a zjednodušení. To je moje výzva vůči vám je to výzva paní Gresle a my za komisi jsme připraveni pracovat s parlamentem na toto téma. A já chci říci, že rada také se smířila s tímto návrhem komise a jak říkají Britové, aby se tančilo tango, tak musí být dva. Wortmeldungen habe ich jetzt keine mehr. Oslovo se již nikdo nehlásí. Ano, ty jsi ovšem zpravodajka, samozřejmě. Ty vždycky na závěr můžeš vystoupit. Já si ještě jednou rozhlédnu po sále, abychom nikoho, abych na nikoho nezapomněla, abychom se k tomu nemuseli vracet. Jens! Já jsem chtěl položit dodatečnou otázku komisi a týká se to do, a takové doplnění. To doplnění nejdříve, to je jednodušší. Já chci říct, že bez tak musíme přizpůsobit finanční nařízení té rámcové směrnici, která se týká fondů. Tam jsou prostě jisté nové záležitosti, které finanční nařízení v současné formě nepokrývá. Proto se ptám, kdy přijdete s návrhem změny tého finančního nařízení. A to druhé se skutečně týká těch joint undertakings. Jsem poněkud překvapen, pan Žožon, když tady od vás slyším to, co jste právě řekl. Neboť paní Gresle a já jsme společně s eh, některými pracovníky před několika týdny vás navštívili a opustili jsme vás eh, a měli jsme pocit, že se nám podařilo najít dohodu, co se týče absolutoria pro joint undertakings. Pak jsme tady měli schůzi, kde pan Paradis ještě jednou řekl, a já jsem měl trochu pocit, že to nebylo úplně přesně, že to přesně nebylo to, na čem jsme se tehdy dohodli v rámci té naší schůzky. Ale samozřejmě, když člověk něco přednese, tak třeba zdůrazní určitou věc více, jinou méně, to nebylo dramatické, ale od té naší schůzky tedy večer oběhly asi čtyři týdny a já zjišťuji, že jsme tam, kde jsme byli před touto schůzkou. A jestli si na něco z tohoto večera pamatuji, tak je to to, že jsme chtěli mít úpravu co možná nejrychleji. Nyní uběhly čtyři týdny a Tady se od vás dozvídám, že jsou tam nové skutečnosti. Mně se nezdá, že by byly až tak nové. A musím vám říct, že jsme v podstatě tedy ztratili čtyři týdny. Vy jste vůbec nepřišli s národním návrhem na úpravu a už vůbec ne s tím, který jsme si přáli, respektive s tím, o kterém jsme tehdy večer hovořili. A musím říct, že jsem z toho poněkud nešťasten. Jan? Tady dochází k výměně názorů a já bych chtěl vědět, eh, eh, kdy rozhodneme, čím více o tom přemýšlím, tak tím méně mi to jasné. Jaký je harmonogram, který je předpokládán pro konečné rozhodnutí v této věci? Also ich glaube, da gibt es zwei, zwei unterschiedliche. Jan já nemám pocit, že tady jsou dvě různé lhuty. Pro ty joint undertakings to je do konce roku a budeme muset dospět k nějakému závěru, ale to, o čem nyní hovořila Inge, to je to zapracování a tam ještě vůbec žádná lhůta není. Ale Inge, prosím, co se týče toho aktu přenesené v pravomoci, Tady se musíme dohodnout do plenárky lednové. A co se týče aktu do parlamentu v PPP, tak to musí být rychle. Je třeba, aby zpráva byla rychle. A já chci říct, že nevidím žádnou jinou možnost, než znovu otevřít článek 209 generální řediteli. Pane generální řediteli, chci podotknout, že chápu, proč jste zareagoval s takovým trochu uraženým tónem. My vždy, po každé, po každé, když měníme finanční nařízení, tak jsme vždy říkali, že nechceme ztrácet práva, naše práva jakožto parlamentu. Musím podotknout, že jsme tady právo parlamentu ztratili. A ve světle toho vývoje a ve světle budoucího významu těch joint undertakings, těch PPP v novém víceletém rámci, budeme mít celou řadu takovýchto joint undertakings. Právě se snažíme v odpovědujícím legislativní akci ještě tam doplnit ten postup absolutoria, ty návrhy tady jsou, ale na radě je to postup jednomyslnosti, takže nás skutečně zůstává pouze ta cesta pomocí finančního nařízení. Já prosím o pochopení. To je jediná věc, kde jsme řekli v těch delegovaných aktech, a já jsem to říkala od samého počátku, že je to pro nás problém. Protože mně nebylo jasné, že pomocí článku 209 se zdáváme práva na udělování absolutoria těm joint undertakings. To byl vždycky základ pro naše vyjednávání a myslím si, a dovolím si to říct, si nebylo to příliš fér. Já, mně se vůbec nechce se s vámi tady hádat, takže mně jde o řešení a to o rychlé řešení, protože mně vůbec nejde o to, abych tady zdržovala nějaké postupy, ale v této věci nám nic jiného nezbývá. Pokud se vzdáme toho absolutoria, tak to bude navždy. Navždy. Nikdo si eh, nemůže tady myslet, že bychom to někdy pomocí nějakého postupu dostali zpět, toto právo. Takže pro mě je to strategická otázka, ta otázka, jak budeme v té věci postupovat. Ale něco učinit musíme. I proto, protože generální ředitelství pro vědu nám vlastně nenechává žádnou jinou volbu. Chci poukázat na to, že jsem hovořila s Joint Undertakings, týkalo se to otázky, koho se více bojíte, komise či nás. A Joint Undertakings se vyjádřili mnohem jednozna, zcela jednoznačně, že chtějí raději zůstat u nás, že nechtějí ke komisi. To je taková malá poznámka na okraj. Ale já tady nejsem proto, abych tady zlehčovala, stěžovala život správním úřadům, ale chci, aby budoucí parlament měl šanci, když se právě vidím, podívám na to, jakou budoucnosti budou hrát roli PPE, měl šanci sehrát důležitější roli, než je ta, která se nyní nabízí. To je, to je vlastně to, o co mi jde. Já se pokusím, aby to vše proběhlo rychle, rychle se obrátím na radu, protože jsem také zmiňovala tu záležitost s těmi prohlášeními, protože z poslední reformy finančního nařízení máme ještě několik otevřených věcí, kde jsme to tehdy vlastně odložili, aniž bychom dosáhli reálného řešení. Dohody o tabáku byly prodlouženy. Takže to by byla taky taková ta věc, kde bychom mohli říci, že to chceme znovu otevřít. IDF, EDF je tedy vyřešen v rámci VFR takže tam v podstatě máme čas, ale bylo by možné také dospět k jinému závěru. Takže já to skutečně nechci prodlužovat, nechci dělat problémy, ale nechci, abychom v této konkrétní věci ztratili tu možnost toho absolutoria. Děkuji. Já danke ich. Děkuji. Nevidím, že by někdo něco namítal. A myslím si, že zachování udržení práv Evropského parlamentu je přesně to, co potřebujeme i když eh, se tady stěžuje na to, že to znamená navyšování byrokracie. Někdy, já už jsem to říkala před chvílí, demokracie prostě něco stojí. A dostaneme se k dalšímu bodu. Eh, já vždycky říkám, když se na mě lidé v babylonním okresku obrací a stěžují si na něco, co souvisí s demokracií, tak jim říkám, právě my Němci víme, že bez demokracie to není levnější. Ano, tisícileté říše jsou velmi drahé. A jsme u dalšího bodu na pořadu jednání, což je bod sedm. Ten velmi jednoduše odsuneme. A to proto, že tady nemáme zpravodaje a nemáme nikoho, kdo by místo něj nám poskytl vysvětlení. Takže půjdeme a přeskočíme k bodu na pořadu jedná číslo 8. Giorgio tady je. Jedná se o Fond Solidarity Evropské unie a o některé změny, které by tam měly být zavedeny. Takže prosím, Georgie. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως υποδηλώνει και το του το Ταμείο... Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak název napovídá, Fond Solidarity je jeden ze způsobů, jeden z nástrojů, jak solidaritu projevovat. Jeho význam a úloha jsou nepopiratelné, především v současné době, kdy se většina členských států eh, snaží zajistit obnovu a e, e, řešit situaci po e, velkých katastrofách. Já vítám tento návrh, který jde správným směrem. Potřebujeme efektivnější a flexibilnější fond, což může být dosaženo s jednodušením pravidel a postupů, který jeho užívání opravují. Takže jde o Eh, formy pomoci v případě eh, eh, přírodních a jiných katastrof. Fond Solidarity představuje skutečně důležitý nástroj a rychlé využívání těchto prostředků a rychlá mobilizace jsou e, předpokladem jeho efektivního využití, tak jak to také zdůrazňuje účetní dvůr, e, proto je třeba e, v případě mimořádných regionálních pohrom Eh, tento fond mít možnost využívat. Nicméně ten nízký strop ve výšce 1,5 HDP je příliš vysoký na eh, to, aby se mohlo reagovat na neštěstí, která se velmi eh, ostře promítají do regionálních ekonomik. Takže jsem pro strop ve výši 1%. Rovněž si myslím, že je dobré, že tady by mohla být možnost těch Eh, záloh, což by možná eh, věci usnadnilo a ekonomický dopad by byl pozitivní, především v situacích, kdy se vyrovnáváme s finančním nedostatkem. Takže 15 je navržené zvýšení stropu pro tyto zálohy, což je nějakých 40 milionů eur a to lépe reflektuje eh, sledování rychlého, efektivnějšího eh, způsobu využití finančních prostředků. Chci ještě zdůraznit, že se jedná o možnost eh, záloh pro, samozřejmě že e, tato částka bude následně odečtena od celkového objemu finančních prostředků. Chtěl bych ještě říct, že návrh komise e, v odstavci 3 ohledně financování e, těch předběžných pladeb si vyžádá určité drobné změny v ustanovení E, příslušného nařízení. A v současné době je to trochu problematický bod a musíme hledat alternativní způsoby, jak tyto věci financovat e, v logice mobilizace e, z Fondu Solidarity chci ještě navrhnout, aby komise zhodnotila předběžně, zdali jde tady o výklad článku jedna bez průtahu eh, Tady eh, se domnívám, že těch pět týdnů by měla být maximální eh, lhůta pro to, aby komise zhodnotila, zdali je tedy příslušný nárok. A rovněž navrhuji prodloužit období pro užívání prostředků z tohoto fondu z 12 na 15 měsíců a samozřejmě za předpokladu dobrého využití těch zdrojů a dobrého řízení eh, zdrojů a <clears throat> některé ty eh, zákony o zadávání státních zakázek eh, mají poměrně značně dlouhé lhuty, takže proto je ta prodloužená doba využívání. A samozřejmě je třeba dbát na prevenci, proto se tento fond by měl také využívat společně s eh, prostředky z Evropského fondu pro obnovu a restrukturalizaci a eh, více využívat eh, různých synergií a tak maximalizovat dopad toho financování, které je dostupné. Proto také navrhuji, aby i technická pomoc mohla nárokovat finanční prostředky z fondu tak, aby eh, správní orgány v zemích či regionech mohly tam, kde to je nutné, okamžitě reagovat v případě živelních katastrof. Takže to je konec mého příspěvku a jsem připraven vyslechnout vaše připomínky. Ehm, Děkuji mnohokrát. Jose Emanuel se přihlásil. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, já bych chtěl poblahopřát panu zpravodaji. A to proto, protože návrhy, které předložil, jdou dobrým směrem. Fond Solidarity existuje od roku 2002, když byl 56krát použil, bylo to více než 3 miliony 200 eur, 200 tisíc eur. Takže je to důležitý fond, kde všechny členské státy bohužel Eh, tento fond museli mnohokrát použít a nyní, když máme klimatické změny, tak ta možnost, pravdě, že se bude muset tento fond použít, se ještě zvyšuje. A já mám takovou otázku, možná mi to odpoví pan zpravodaj či komise. Komise navrhuje, aby pro regionální katastrofy ten limit byl 1% HDP. A já se tedy ptám, zda to, co již bylo mobilizováno dosud, zda je tam nějaký případ, kdy nebylo možné, množné by bývalo, jak si fond zmobilizovat, pokud by tehdy v minulosti jsme měli to kritérium a bylo by to na to uplatněno. Já se tedy ptám, že ta mobilizace, tedy ta mobilizace fondu Solidaritu, kdyby jsme měli ještě toto kritérium, byla by někdy za, jaksi, zabráněno, kdyby tam bylo bývalo tehdy to kritérium toho jednoho procenta? A dále další otázka, kterou bych rád nadnesl a možná eh, bych byl rád, kdybyste se nad tím zamysleli. Máme tady určité údaje, které jsou dobře měřitelné, eh, které se týkají katastrof. Například eh, požáry. To je přírodní katastrofa, kdy někdy se tyto katastrofy, která zasáhne, celý region, celou, celou obyvatel po dobu určitého času a kde tedy HDP asi nemůže být tedy do, v té výši, ve které má být v té hodnotě. A já se tedy dám, za například potom je možné mobilizovat sociální fond, pokud dojde k tedy k závažným poškozením. A dále se ptám, jestli je možné, aby v nějaké situaci, kdy se tedy naplní těch požadavek těch eh, dopadů, které jsou velice závažné, myslím tě dopadů na život obyvatelstva a ekonomiku regionu. A jsou tedy případy, kdy, když tady budeme mít to 1%, nebude možné zmobilizovat Evropský sociální fond. Takže se ptám, a týká se té výjimky, která existovala pro regiony, za tato výjimka bude i nadále v nařízení, když samozřejmě vím, že je tam lepší vyjasnění té otázky, které se týká tedy toho jednoho procenta či procenta o půl. Vidíme, jaké číslo z toho nakonec vznikne. Ale pan zpravodaj tedy navrhuje jedno procento. Děkuji. Des weitere Wortmeldung. Da, Hlásí se ještě nějaký další kolega o slovo? Ne, není tomu tak, takže se i hned obrátíme na komisi a zeptáme se, zda nám může odpovědět na veškeré dotazy, které byly položeny. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Děkuji i zpravodaji k jednotlivým otázkám, které zde zazněly během prezentace, mi dovolte několik komentářů. Návrh snížit práh pro regionální HDP, pro zásah musí být posuzován v kontextu vzniku nástroje, kdy jsme řešili velkou katastrofu, která opravňovala zásah na úrovni EU z hlediska finanční solidarity, abychom sdíleli břemeno, které jinak by bylo pro tuto zemi nepřiměřené. A samozřejmě to nenahrazuje národní mechanismy, které existují. Nemá to nahradit veškeré národní nástroje, které jsou dostupné. Ten nástroj je definován pro řešení eh, rozsáhlých katastrof. A důvody pro, to byly důvody pro vytvoření tohoto nástroje. A za druhé bych chtěl upozornit na to, že když eh, snížíte práh, tak pří, počet případů, které eh, jsou způsobilé, by se mohl eh, zvýšit. A také celková částka, která se předpokládá, ta zase byla snížena o téměř 50 ve víceletém finančním rámci. Takže musíme tyto dvě věci sladit a ty argumenty, které jsem předkládal, tedy jak definovat eh, významnou katastrofu, tak tady bychom měli být opatrní, když budeme snižovat ty regionální Prahy. Z eh, právního hlediska eh, zpravodaj správně uvedl, že komise navrhuje zavedení některých ustanovení ve společném nařízení, abychom mohli eh, využít předem určené příjmy z Fondu pro regionální rozvoj právě a z Fondu pro soudržnost. A nyní tedy eh, jednání skončila a právní základ pro regionální politiku Ehm, by bylo problematické měnit, ale můžeme vytvořit regulační rámec, který by byl dostatečně jasný pro všechny subjekty, které by měly působit eh, v pevném rámci. A tak, jak navrhoval zpravodaj, měli bychom provést průzkumné práce, abychom zjistili, zda existují alternativy a pokud ano, tak jaké by ty alternativy mohly být. Za třetí, pokud jde o maximální dobu reakce ze strany komise, i když eh, to vypadá jako doba dostatečná, když se podíváte hlouběji, co to vyžaduje ze strany komise, taková lhuta nemůže být eh, přijata, protože často ty požadavky jsou neúplné, přicházejí v jazyce příslušné země, je třeba to přeložit a žádosti o další informace jsou předány příslušnému členskému státu. Také reakce trvá nějakou dobu a návrh stanoviska komise musí být také e, přeložen. Takže jsou tu různé iterace, které proběhnou a ten eh, krátká lhuta znamená, že to rozhodnutí bude neúplné a přesnost, řádnost rozhodnutí by nebyla eh, dostatečně zajištěna. To byly ty hlavní body, které jsem chtěl zmínit. Děkuji. Ale navrhuji, abychom úzce spolupracovali se zpravodajem a s dalšími poslanci, abychom nalezli přijatelný názor, přijatelný postoj. Děkuji. Chorga, si k tomu ještě něco podotknout? Ano, děkuji za tu diskuzi. Děkuji kolegovi z komise za připomínky, poznámky a návrhy a chci kolegům připomenout, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 17. Eh, v poledne, 17. prosince ve 12 hodin, těsně před Vánoci, říká paní předsedkyně. Dan verlassen. Dobrá. Tento bod na pořadu jednání můžeme nyní opustit a dostáváme se k bodu číslo 6. A tady jsme u našeho oblíbeného evropského semestru. Angelika Wertmann má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Základem pro toto stanovisko je výroční zpráva o růstu z roku 2014, která byla zveřejněna komisí v únoru my k tomu dáváme stanovisko. Výbor Ekton k tomu připravuje zprávu z vlastního podnětu. Je to taková dlouhá záležitost. Bohužel je mohou velice stručně tady schrnout. Bohužel. Když srovnáme 2000, rok 2013 rokem 2014, tak pravděpodobně všichni dospějeme k závěru, že se změnilo příliš málo věcí a některé věci se vůbec nezměnily. Stanovisko pokud ho ještě nemáte k dispozici, máte ho všichni k dispozici? My jsme se zejména tomu věnovali iniciativě pro eh, zaměstnanost mladých. Jistě dále zmiňujeme, že vyjednávání o víceletém finančním rámci jsou nyní u konce, že je to vyřešená záležitost. Dále jsme samozřejmě zmínili i vlastní zdroje a také pracovní skupinu, která je nutná proto, aby, řeknu to tak zjednodušeně, aby se ty vlastní zdroje pohnuly dopředu. Jinak bohužel, bohužel je tam málo rozdílů, bohužel se moc toho nestalo. A taková má poznámka z mé strany, krize ještě trvá, pravděpodobně bude ještě trvat a pravděpodobně budeme muset vyvíjet veliký nátlak na to, pokud chceme, aby se něco pohnulo. Těším se na vaše poznámky a komentáře podněty, můžeme předkládat pozměňovací návrhy. Lhůta pro naše pozměňovací návrhy je 3. leden. Tedy kdo nechce pracovat během vánočních prázdnin, tak toho prosím, aby to připravili již předem. 23. ledna budeme hlasovat tady, 31. se bude hlasovat na výboru Ekon a na plénum se to dostane v únoru. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Má někdo nějaký komentář? Není tomu tak? A? Prosím. Chtěl eh, je. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl jenom říct, že tato eh, zpráva o eh, Evropské komisi ohledně výročního eh, eh, shrnutí zahrnuje poprvé vlastně Chorvatsko a my jsme dosud byli součástí evropského semestru neformálně. Je to tentokrát poprvé, co 15. listopadu Evropská komise vydala svůj eh, postoj, své, své zhodnocení Eh, příslušného postupu. Je to hlavní ekonomické a finanční téma, o kterém diskutujeme v Chorvatsku. Rovněž diskutujeme eh, o eh, návrhu rozpočtu. Já právě přijíždím z, od nás z konference, která tam byla k tomuto tématu svolána a kolegové z DG Budget předestřeli ty hlavní postupy a očekávají zprávu od Evropského parlamentu, což by také mělo pomoci e, zvýšit povědomí mezi e, občany ohledně e, těch postupů, které se budou i v Chorvatsku implementovat v nadcházejícím tříletém období. E, situace je taková, že stávající vláda se nebude moci tímto zabývat v prvním e, roce, což je také z hlediska celého toho postupu jednoznačně jasné. Ehm, Děkuji mnohokrát. Přeje si ještě někdo vystoupit? Zareagovat ne. Takže pouze připomínám, 3. ledna je skutečně lhuta pro pozměňovací návrhy, ale ještě jednou opakuji, lepší by bylo, kdybychom to vyřídili již před Vánocemi. Pak bychom v takovém tom případě mohli se vším klidem oslavit Vánoce. A dostáváme se k dalšímu bodu. A to je společná pracovní skupina předsednictva a výboru pro rozpočet nezasedala. Takže nemáme žádnou zprávu. Nic se neudělalo. Pouze dnes se od nás dostali úkol, který můžou řešit. My jsme v podstatě toto již předali, ten úkol, a již se to nachází v procesu řešení. Výborně tomu říkám pracovat rychle. Vidím, že i vy chcete pak v klidu oslavit Vánoce. A nyní jsme u bodu 17 ale mám pocit, že ten nám také nezabere příliš mnoho času. Tady pan zpravodaj bude informovat o trialogu, který se týká mandátu EIB, prosím. Děkuji. Skutečně bude to velmi stručné. Jsme uprostřed trialogu. Prošli jsme celé znění včetně úvodních ustanovení. A nyní začínáme s radou pracovat na konkrétních eh, formulacích eh, jednotlivých článků týkajících se mandátu pro uvěrování a je tu priorita parlamentu, tedy obnovit eh, úroveň uvěrování, což je velmi důležité a ty věci zatím nebyly úplně probrány a čekáme na některé signály z rady. Hlavně se soustředíme na některé texty, které se týkají transparentnosti. A upřímně za to jsme v parlamentu schválili ustanovení o vyhodnocení v polovině příslušného období a nebylo možné některé věci splnit, ale máme nyní nové požadavky, takže vycházíme z částí textů, které budou proveditelné a ty návrhy jsme podpořili. A je obtížné nalézt eh, realistické věci od banky. Ale celkově to, pokud eh, existují nějaké rozdíly tak ty budou soustředěny zejména na to, co má být součástí reportingu a další požadavky parlamentu týkající se rozsáhlých konzultací s místní komunitou v případě reportingu a klíčová otázka pro nás, ty stropy a roz, regionální rozdělení, to s tím také úzce souvisí. Dnes proběhlo technické jednání, příští trialog bude příští týden, kde se snažíme o co možná největší rychlost za vašeho předsednictví trialogu. A opět eh, věřím, a záleží to na reakci rady, věřím, že budeme schopni to dotáhnout do konce, do konce roku. A mezi tím bych navrhnul i kolegům a stínovým zpravodajům z politických skupin, abychom příští týden v době příhodné pro všechny se podívali na dokumenty, se kterými pracujeme s komisí a radou a měli bychom zjistit, zda, zde vyskyt, zase zde vyskytnou nějaké závažné problémy a to bychom mohli dělat příští týden. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Prosím. Jenom jedna věta. Já bych chtěl říci, že Ivajlo to zvládá skvěle, i když nejsme ze stejných politických skupin, ale jsme dobrými přáteli a chci poděkovat za zkušenost a jsme v dobrých rukou. Das kann man äh, nur sagen. Ano, to můžu pouze potvrdit. Ivadla sice tvrdí, že já vedu ten trialog, ale to není pravda. Skutečně ne, jsem tam, to, to ano, tak to bych to nazvala, ale to je také v pořádku. Tak to přesně má být. Člověk musí nechat pracovat ty lidi, kteří tomu rozumí, a ne ty, kteří tomu nerozumí. Dobrá. Jsme u konce našeho pořadu jednání. Vše jsme řádně probrali, alespoň to, co jsme mohli probrat. Všem vám přeji pěkný zbytek dne. A jistě se uvidíme minimálně ve Štrasburku.